pan Korbeta, který má technickou poznámku, takže prosím. No v vašich oznámení jste nehovořil o žádném poslanci, který by opouštěl politickou skupinu. Já se na to ptám, protože ve Velké Británii eh, UKIP hovořilo o paní Janice Atkinson, která má být vyloučena ze své strany. A tady v Evropském parlamentu se zdá, že ji drží jako členku své politické skupiny v tichosti, pravděpodobně proto, aby využili eh, zařízení a financí, které jim členství Evropského parlamentu může umožňovat. Je to jen pokrytství, anebo je to nedostatek v komunikaci? Herr Corbett. Pane Corbette. Pane Dátmoc, prosím, posaďte se. Za chvíli dostanete možnost nadné svou technickou poznámku. Pane Korbete. Já bych vám byl vděčný, kdybyste jakožto obzvláště zkušený kolega mě jmenoval článek jednacího řádu, na který jste se vztahoval. Pokud byste mi býval jmenoval ten eh, dot příslušný článek, býval bych se k němu mohl vyjádřit. A protože jste ho nevyjmenoval, tak se nemůžu vyjádřit k tomu článku, mohu se vyjádřit pouze obecně. A obecně tedy bych rád podotkl dvě věci. Za prvé, myslím si, že víte, že o členství ve frakcích nerozhodují politické strany v členských státech, ale zcela autonomně zde frakce v tomto parlamentu. Z tohoto pohledu sami frakce rozhodují o tom, koho přijmou za člena či ne. Není to také záležitost, o které bychom měli hovořit či hlasovat zde na plénu. Leda, že by došlo k porušení zásadních pravidel, ale já tady žádné porušení zásadních pravidel nevidím. Prosím, pan Dátmos. Rád bych jen eh, řekl, toto je věc eh, právního postupu. Jsou to určitá práva, lidská práva, která se toho týkají. Mnoho poslanců Evropského parlamentu má velký zájem o lidská práva. Eh, pan Korbe také. Tato paní byla eh, vyloučena ze strany UKIP, UKIP. Nicméně eh, ze statutárních důvodů je vedeno řízení. Tato dáma vede tedy právní spor a uh, uvidíme, jak se bude vyvíjet. Děkuji za vaše vysvětlení, ale s jednacím řádem toto vysvětlení nemělo rovněž vůbec nic společného. Pan Borely? Jako spolupředseda eh, politické skupiny EFDD bych chtěl sdělit těm, kdo to neví, že tato poslankyně má nyní eh, pozdržené členství, takže nemůže hlasovat. A v tuto chvíli nemůže tedy pracovat v rámci politické skupiny, dokud nebude provedeno policejní eh, šetření a následně se bude postupovat podle jednacího řádu politické skupiny. Pane Borele to bylo v souladu, odpověď v souladu s jednacím řádem na tu otázku, jaký položil pan Korbet. Děkuji vám. Konference předsedů podle článku 194 jednacího řádu přijala 12. března eh, návrh eh, programu jednání a obdrželi jste ho ponovně s frakcemi. Navrhuji změnu tohoto programu prohlášení komise týkající se výročí požáru v bangladeských továrnách a pokrok týkající se dohody o udržitelnosti podepsané s Bangladešem se odkládá na pozdější datum. Je někdo proti? Ne, tak je to takto schváleno. A pan Golny se hlásí, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám za to, že tato věc je nesmírně závažná. Viděli jsme při této příležitosti, co dokáže globalizace, mezinárodní cynický kapitalismus nejhoršího ražení, který eh, prospívá díky nízkým platům, díky tomu, že eh, lidé žijí v podmínkách a pracují v podmínkách odstrodství a eh, tyto produkty následně procházejí k nám a tím jsou likvidovány naše podniky. Tato politika je zodpovědná za stovky úmrtí a my, Evropané a e, obyvatelé západního světa jsme za to kolektivně zodpovědní a v důsledku toho si myslím, že takovýto e, návrh bodu by neměl opouštět náš pořad jednání, ale měl by být bezodkladně projednán. Děkuji vám, pane Golniši. Několik politických skupin ale žádalo o odložení tohoto bodu. Vy jste tedy promluvil proti. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je proto, aby byl tento bod odložen? Kdo je proti? Abstention. Kdo se zdržel? Většina je pro, děkuji. Bitte sehr, Herr Goldnich, mit Vergnügen. Im Frakce EPP žádá rozpravu o dohodě eh, mezi Evropskou unii a Mexikem o PNR eh, datech bez legislativního usnesení, aby se projednávalo dnes. To by znamenalo, že pokud to bude přijato, bude dnešní zasedání prodlouženo do 22 hodin. A nyní má slovo paní Holmajer pro zdůvodnění tohoto návrhu, prosím. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, naše žádost je aktuální specifickým způsobem, protože zde byla pro Mexiko lhůta týkající se sankcí žádaných eh, v případě, že nedojde k dohodě mezi EU a Mexikem o PNR, potom budou muset přepravci eh, platit 30 tisíc dolarů od 1. července za každý let a proto si přejeme stanovisko komise a rozpravu o tomto tématu, abychom věděli, jaký postup se chystá do 1. července. Děkuji vám, paní Holmajer. A na, no, chcete svým vystoupení položit paní Inetfeld, prosím. Já jsem už opakovaně v minulých letech žádala, abychom toto téma měli na programu a proto samozřejmě naše politická skupina tuto žádost podpoří, ale navrhuji změnit trochu název, protože zatím ještě ta dohoda není mezi Evropskou unii a Mexikem. Je pouhý návrh dohody. Takže my podporujeme tuto žádost, zahrnout to téma na program, ale navrhla bych změnu názvu. Děkuji. Chce někdo hovořit proti tomuto návrhu? Není tomu tak. Pak tedy doporučuji paní Holmajer a paní Infeld, abychom eh, ten název změnili tady o plánované dohodě BNR mezi EU a Mexikem, abychom splnili i žádost paní Nepsal. Kdo je pro návrh paní Holmer, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ah, tento návrh byl přijat. Nyní se tedy dostáváme k návrhu frakce Zelený eh, týkající se rozpravy o doporučení eh, Řecku, a sice jednání euroskupiny o eh, průběhu dosavadního programu. Bez usnesení pro zdůvodnění má slovo paní Harms. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tyto mini zasedání parlamentu v Bruselu jsme naplánovali proto, abychom mohli zde reagovat na aktuální dění. A vy jistě jako já jste jistě sledovali eh, celoevropský tisk a média a zjistili, že slovo Grexit je úplně všude. Takže se objevuje čím dál tím více hlasů, které anonymně z evropských vlád nebo evropských institucí přiživují myšlenku, že to nejlepší pro Evropskou unii a to nejlepší pro Řecko by byl právě takovýto Grexit. A já si myslím, že to je hrubě nedbalé a to je to nesprávné vůči občanům Řecka, protože v případě Grexitu se budou potýkat ještě s náročnější humanitární situací než nyní, s níž se potýkají po letech úspor. Jsem ale také toho názoru, že Evropská unie jako celek, nejenom eurozóna ekonomicky, ale Evropská unie jako taková, by šla do velkého rizika, kdyby takovýto Grexit nastal. A proto se, pane předsedo, domnívám, že toto zasedání za této diskusní situace v Evropě je tím správný okamžik, abychom obdrželi informaci od komise a rady o aktuálním stavu jednání. Děkuji za pozornost. Věnoval jsem vám svoji pozornost, říká předsedo, ale pozornost kolegů asi byla menší. Chce někdo podpořit návrh paní Harms svým vystoupením? Myslím, že pan Luke nechce podpořit návrh paní Harms. Chcete podpořit paní Harms? Pane Luke, jsem velmi překvapen. Prosím. Pane předsedo, já jsem vám vděčný, že mi dáte slovo, abych sám řekl, co chci a nechci říci. Návrh paní Harms je velmi správný. Evropský parlament se tím nutně musí zabývat, protože oficiální pozice Evropské unie vyjádřená například panem komisařem Dombrovskisem při jeho slyšení, je ta, že nemůže nastat Grexit, že euro je neodvolatelné, že ano, prostě nemyslitelné, že by nějaká země vystoupila z euro. Ona před řekl něco jiného, potom to písemně odvolal toto vyjádření, ale to je to oficiální stanovisko. A nyní kdy celá řada zástupců vlád a vědci radí, nebo alespoň uh, uvádějí možnost Brexitu. Eh, Chceme vědět, jak se k tomu komise staví, bude jej pomocně doprovázet, existují nějaké přípravy, anebo si komise myslí, že Brexit stejně možný není a pak tedy nechá zcela nekontrolovaně Řecko vystoupit z eura, pokud by to nějakou nehodou jednoho dne nastalo? Děkuji dostane Luka, Já jsem byl překvapený tímto nečekaným propojením a také jsem neměl v úmyslu prohlásit to, co chcete prohlásit vy a i kdybych to chtěl, tak bych to asi nedovedl říci, co jste chtěl říci vy. Nyní proti návrhu chce vystoupit paní kolegyně Cimr. Pane předsedo, moje frakce se vyslovuje proti návrhu dnes stole diskusi o situaci v jednání mezi Řeckem a eurozónu na pořadu jednání, protože my jsme toho názoru. Za prvé, že 20. února společně byl vypracován základ pro jednání a tento základ platí nadále i dnes. Vše ostatní, co máme, jsou fámy, jsou to zprávy z novin, jsou to prohlášení, které z komise a prý jiných dobře informovaných zdrojů přicházejí, ale neustále jsou dementovány. Já nevím, na jakém základě chceme diskutovat, kde jsou ta fakta. Jsem toho názoru, že potřebujeme kvalitní diskusy o Řecku, třeba na příštím zasedání nebo později, ale opravdu takovou debatu, která zabrání tomu, že my bychom se sami stali oběti nějakých fán, fámy si s námi zahrávali a my ještě zhoršili situaci. Proto odmítáme nyní diskusy k tomu tématu, i když, a to chci říci, plně sdílím názor paní Harms, že zacházení s tímto eh, problémem je ostudou Evropské unie. Děkuji vám. Návrh paní Harms. O tom se teď tedy má hlasovat. Kdo je pro tento návrh, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel? Návrh byl zamítnut. Tím tedy byl eh, schválen pořad jednání v pozměněném znění pro dnešní